Okay, good morning, dear colleagues. We will start. Dobrý den, vážení kolegové. Zahájíme naše dnešní zasedání. Budeme pokračovat v naší včerejší práci. A náš dnešní první bod je Sedmý bod na pořadu jednání, a to je začlenění emisí a záchytu skleníkových plynů z využívání půdy a tak dále. A já bych rád bez dalšího odkladu dal slovo našemu zpravodaji panu Norbertu Lincovi. Prosím. Děkuji pěkně, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za to, že dnes můžeme pojednat pozměňovací návrhy k této zprávě. Podle návrhu zprávy, kde se objevilo 15 pozměňovacích návrhů, k návrhu komise. Já jsem jejich autorem. Od kolegyň a kolegů došlo celkem 277 pozměňovacích návrhů. Samozřejmě byly akcentovány určité oblasti, jich se týkaly tyto pozměňovací návrhy. A já bych je nyní rád krátce popsal. Myslím si, že ústředním tématem je eh, výpočet eh, referenčních hodnot. K tomu se váže celá řada kontroverzních pozměňovacích návrhů. Takže pokud je o referenční období a výpočet a také, jak by měl vypadat přeskum, a kromě toho také, jakou úlohu se hraje Evropská komise, respektive jakou roli budou sehrávat členské státy. A pak je tady také otázka kapsů, čili mezních hodnot. Otázka, jestli by tady vůbec měla být nějaké zastřešení. Pokud je o přeskum, tak ty pozměňovací návrhy se Eh, týkají toho, že by Evropská komise měla mít pouze konzultační, poradenskou úlohu. Jiné návrhy naopak chtějí jiný způsob výpočtu, který by prováděly částečně členské státy, částečně komise. Takže by to byla taková smíšená forma. No a končí to pozměňovacím návrhy, které řeší net accounting, tam jde o to, že v případě vykácení lesa by to mělo jít hned do toho západného zůstatku do debitu. Takže dobropisy a kredity by tímto vznikaly. Pokud je o referenční období, tak k tomu jsou návrhy, kromě eh, těch eh, návrhů komise, kde se předpokládá se referenčním obdobím mezi lety 1999 až 2009. Někdo navrhuje období 2005 až do letošního roku. Jiné návrhy hovoří o období až do roku 2017 a pak je tady silná skupina, která navrhuje, aby se vůbec nepoužívala žádná referenční období k tomu výpočtu. Podobně kontroverzní obrázek eh, získáme, pokud se podíváme na ty eh, návrhy ohledně o těch eh, střešních hodnotách. Zda se tedy vůbec dá něco vypočítávat. Komise navrhuje 3,5 3,5 pak tam byl návrh 7%, ještě další návrhy hovořily o zvýšení pro určité druhy dřev, dřeva a jeden návrh hovoří o tom, že by to zůstalo u 3,5%. Také silná, další silná skupina eh, se zasazuje o politická opatření, která by se aplikovala při těchto výpočtech. Jsou tady výrazné rozdíly a já se určitě pokusím právě u těchto ústředních témat eh, přijít s kompromisy. V mé zprávě jsou navrženy postupy, No a další téma se týká nakládání s s vlastními produkty. Jedna část návrhu hovoří o tom, že by se tady měla vytvořit separátní kategorie. To znamená, že eh, v tom návrhu komise jsou zohledněny určité druhy dřev, ale pak je také potřeba zohlednit trvale udržitelné eh, produkty. Pokud jde o využití půdy, tak eh, tam je otázka, jak by ta v současné době prováděná opatření na ochranu životního prostředí měla být rovněž zohledněna v rámci LULCF. To je nepochybně ústřední téma těch pozměňovacích návrhů týkajících se zemědělství. Pak jsou tady mokřiny, A tady jsou pozměňovací návrhy, které se týkají e, sdílení zátěže, Otázka, jestli tady ty mokřiny by měly být zahrnuty nebo ne do LULU CF. o tom se budeme muset ještě pobavit. No a poslední to bych rád zmínil, poněvadž se k tomu také váží řada pozměňovacích návrhů, to je přeskum nařízení. Zde bych rád poukázal na to, že samozřejmě i zde existuje vazba, nebo musí existovat vazba mezi nařízením o sdílení zátěže a e, zprávě a řízení v rámci energetické unie. Je potřeba dbát na koherentnost. Otázka zní, jak po prvním posouzení pařížské dohody po roce 2018 se bude s tímto tématem zacházet, respektive jak se to bude zpracovávat v rámci LULCF a sdílení zátěží. Zde je důležité, abychom nalezli společné řešení, společný postup a postoj. To se týká zprávy kolegy Brandyho. Takže zde bych skončil a velice rád se vyslechnu komentáře kolegyně a kolegů a také stínový zpravodaj. Děkuji. Děkuji. A nyní přistoupíme ke stínovým zpravodajům. Nejdříve z frakce SD pan Brennan. Děkuji, děkuji pane předsedo. Myslím si, že Norbert Linz tady poukázal na ty hlavní rozdíly, které zde vznikly já ale musím říci, že je zde i spousta, řekněme, věcí, na kterých se shodneme. Je normální, že se zaměřujeme spíše na rozdíly, ale je zde také hodně společného. <clears throat> Myslím si, že je tady zajímavé to referenční období, nebo to účtovací období. Teď mě ruší tady ten telefon. Venku je velká chodba, můžete jít telefonovat na chodbu. Takže to účtovací období si zaslouží naši pozornost. Já se snažím eh, nějakým způsobem najít eh, vyjádření, kterému by rozuměli obyčejní lidé. Mohu tomu přirovnat, eh, když se rozhodnete pro dietu. Třeba se rozhodnete, že chcete zhubnout, a snížit svou hmotnost, takže by bylo jasné, že začnete dietu a směří, změříte si svou váhu, nebo zjistíte si svou váhu v současné době a v minulosti. Nemá smysl říct, začínám dietu a budu to srovnávat za svoji hmotno, se svojí hmotností za 6 měsíců, protože zde vlastně vzniká možnost podvádět. Tím nechci říkat, že některá země bude podvádět, ale když by se ta referenční hodnota stanovila v budoucnosti, stejně jako ta váha, tak co byste mohli udělat? Mohli byste v tom roce, který bude předcházet tomu, kdy zahájíte dietu, tak byste mohli hodně nabrat a potom byste teprve mohli začít hubnout. A to opravdu nedává žádný smysl. Já si myslím, že kdybychom tedy stanovili to referenční datum do budoucna, tak by se zde otevírala možnost, že by se ta země mohla rozhodnout buď, že po určité období nebude kácet žádné stromy a pak to bude moci srovnat a s budoucností, nebo naopak. Já si myslím, že to nemá žádný smysl. Ta referenční hodnota musí být brána z minulosti. Prostě nemůžete mít referenční hodnotu z budoucnosti, protože tím by se objevila spousta problémů. A další věc, kterou si musíme připomenout, že tento návrh komise je o vytvoření toho referenčního procesu, abychom všichni zjistili, co děláme s tím naším lesnictvím všude v Evropě, abychom měli nějaký benchmark, abychom na základě toho mohli srovnávat. Já nemám problém a nemyslím si, že kdokoliv by měl mít problém se zemí, která kácí hodně stromů a používá hodně dřeva, například eh, skandinávské země. Ti mají skvělé zdroje a skvělé využívají. Kdyby káceli více než jejich roční přírůstek, tak bychom si potom určitě museli klást otázku, co s tím, protože je to nebezpečné z hlediska klimatu. Ale pokud používají 80 až 85 jejich ročního přírůstku, tak eh, Nejde o to, zda je to dobré nebo špatné, to není ta správná otázka. Musíme se zeptat, co dělají s těmi stromy, které pokácejí. A pokud by se celý ten roční přírůstek měl spálit kvůli tomu, aby vznikla energie, tak bychom si mohli klást otázku, zda je to správné. Ale pokud jste jako Finsko bioekonomikou a používáte dřevo jako zdroj pro průmysl, tak je to dobrá věc. Já bych se spíše ptal těch zemí, které využívají 5 až 10 svého ročního přírůstku, proč nedělají více, proč nevyužívají tento skvělý zdroj v boji proti klimatickým změnám. Takže jde tady o ten účtovací systém, srovnávací systém, abychom se mohli porovnat ehm, s tím, co dělají ostatní země. A potom bychom se mohli zaměřit na ty země, které používají hodně dřeva a ptát se, co s tím dřevem dělají. A potom jde o to, zda je to dobré nebo špatné využívání dřeva. Ne o to, zda dřevo používají nebo ne. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem z EKR je paní Višněvská. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení pánové a dámy, v našich debatách se často odvoláváme na potřebu podnikat kroky na globální úrovni. A to si myslím, že je velmi správné, protože jestliže chceme zajistit, aby naše úsilí bylo efektivní, pokud jde o snižování obsahu CO2 v atmosféře, tak musíme zohlednit eh, globální kontext. Všichni tady přece víme, že samotná Unie emituje 10 světových emisí CO2. Dnes klíčovým dokumentem pro nás musí být pařížská dohoda, a ta pařížská dohoda byla možná pouze a výlučně z jednoho důvodu. Protože tam se hovoří o dekarbonizaci, nicméně nejedná se o slepé snižování emisí CO2 jako o jediný způsob, eh, jak snížit koncentraci CO2 v atmosféře. Usiluje se zde o dosažení neutrálnosti emisí, to znamená rovnováhy mezi emisemi. Potom jde také o schopnost pohlcování těchto emisí a z velké míry zajišťují pohlcování lesy. Chceme-li být tedy věrně duchu pařížské dohody, tak musíme podporovat politiky na rozvoj lesů a odpovídající hospodaření s lesními zdroji. Bohužel návrh Evropské komise v oblasti LULUCF eh, nejde tímto směrem. Máme zprávu pana Lince, která je určitým pokrokem, pokud jde o LULUCF, ale já ve svých pozměňovacích návrzích navrhuji zajít ještě dále. Především jde o uznání úsilí v oblasti hospodaření z lesy, protože odpovídající postupy přinášejí odpovídající výsledky a unijní politika musí podporovat tyto programy. Proto žádám o snížení toho limitu 3,5 na započítávání úsilí v oblasti hospodářství, hospoda, lesního hospodářství a v oblasti LULU-CF z 290 na 425 milionů. Tam zase navrhuji tedy toto zvýšení. Chci upozornit na roli, jakou lesnictví může odehrát v takové zemi, jako je Polsko. Polsko se odlišuje tím, že rozhodující většina lesů je v rukou jediného majitele, a sice státu. To je jeden velký státní podnik, který může velmi snadno implementovat dobré praktiky na území celého státu. Ve většině unijních států je vlastnictví lesů rozdrobeno. A tam by to tedy bylo těžší, ale v Polsku máme obrovský potenciál a doufám, že unijní politika tento potenciál ocení. Za druhé, moje pozměňovací návrhy usilují o zajištění větší jednoty mezi politikami Unie a globálními politikami. Za třetí, tyto politiky musí přinést institucionální rovnováhu. Lesní hospodářství je kompetencí státu a proto komise nemůže prostě říci státům, jaké jsou jejich referenční úrovně pro lesní hospodářství. Tady role komise musí být především podpůrná na úrovni technologie a metodiky. Kontrola státu musí být větší i z důvodu rozdílu ve struktuře vlastnictví lesu. Jak už jsem říkala, v Polsku většina lesů patří státu. Za čtvrté, ty referenční úrovně musí vycházet o aktuál, z aktuálních údajů. Lesní hospodářství je klíčovou složkou v oblasti LULUCF, ale musíme tedy stanovit referenční úroveň na základě skutečných faktů, které budou vycházet z trendu a ne z nějakých historických údajů. Prognozovaná úroveň využití lesu musí zohlednit skutečný potenciál přínosu lesu. Děkuji. Thank you. Děkuji. A teď za frakci ALDE pan Torvald. Chair. Děkuji, pane předsedo. V této fázi bych rád poděkoval panu zpravodaji a také kolegům, kteří kteří přispěli celou řadu pozměňovacích návrhů a ty návrhy jsou zajímavé, nicméně postup a proces je eh, velmi eh, komplikovaný a v důsledku toho jsem eh, tomu sám mnoho věnoval a také věnoval několik neprospaných no, nocí. Zamýšlím se nad primárním účelem, kterým je eh, eh, zmírnit klimatické změny. A v tomto ohledu je tady celá řada implikací dopadů, ale zároveň také eh, nelogičností, nekonzistentností, které vedou k tomu, že se lesy staly jakousi zbytkovou kategorií. Máme stále dotace k na uhlí a v ETS ani v nařízení o sdělení úsilí se nám nedaří zohlednit ty nevýhody, které lesy mají. Když se podíváme na dokument od IPCC, zjistíme, že vysazování nových stromů je hlavní e, nástroj a to se vypadá, že vlastně tedy nevidíme lesy přes stromy a pokud tedy nevidíme rozdíl mezi těmi velkými existujícími lesy, lesy a tím, že vysazujeme nové stromy a vůbec tedy celkovým eh, zprávou těch lesů, tak myslím, že postupujeme špatně. Od intenzivního zemědělství nevyžadujeme stejnou účinnost a efektivnost s ohledem na klimatické změny. Vypadá tedy, že chceme, aby lesy vlastně nesly náklady na eh, nedostatky jiných politik a to mě netěší. Zvláštní eh, kategorií je dovoz Eh, pelet ze Spojených států a z Kanady a to je eh, biomasa, která vlastně získává ze Kanady a ze Spojených států preferenční zakládání a cílové země jsou Spojené království, Belgie, Francie a Nizozemsko a uh, ti se s tou kritikou jaksi nechtějí nějak vyrovnat. Nebudu zde hovořit o všech těch sporných a kritických bodech, ke kterým máme mnoho pozměňovacích návrhů, ale zaměřím se na dva klíčové eh, problémy. Jednak je to rámec pro referenční období a jednak je to, to eh, ten strop nebo ten kap 3,5 eh, referenční osoby. Mm, Kyotský protokol z roku 2001 nastavil vykazovací období 8 až až 12, to znamená s výhledem na 7 eh, let. Vzhledem ke statistickým nejistotám ta, ten strop 3,5 byl zaveden následně a všichni s tím souhlasili, či téměř souhlasili. Pro další období byly parametry vykazovací pozměněny tak, abychom se zbavili těch nejistot, ale ten obecný přístup, to znamená výhled do budoucnosti, byl udržen. A tedy nyní nechápu, proč se komise obrací o 180 stupňů a navrhuje období, které se dívá zpět. V některých, někde hovoří o tom, že je to sice výhled do budoucnosti, ale ve skutečnosti minulosti. Je to pohled zpět, což připomíná eh, Orvelovu zvířecí farmu, kterou si též doufám v komisi přečtou. Bylo mi vysvětleno, že ten pohled dopředu na místo pohledu dozadu a jeho převaha je, nebo to, že se tomu dává přednost, je kvůli tomu, že došlo k eh, užití biomasy v roce 2010. Na straně 40 eh, té mm, zprávy o dopadech je křivka která ukazuje v červené lince něco velmi zajímavého. Vidíme tady prudký nárůst té červené křivce, což naznačuje větší objem použití biomasy v tomto okamžiku časovém než v minulosti. A k tomu je tady malý zajímavý detail v té křivce, a v tom smyslu, že ta křivka v tu chvíli se dostává na stejnou úroveň, jako je referenční úroveň. Ale když se podíváme na statistiky a reálnou situaci, tak takový skokový nárůst nebyl. A já jako novinář zatím hledám něco, eh, něco nekalého, což je možná jenom zvyk. Když vidím ten, tuto mm, tento soulad, že se ty referenční hodnoty a ta červená linka sešly ve stejném bodě, tak se vlastně začnu domnívat, že ta červená křivka byla tak vytvořena, aby odpovídala tomu referenčnímu období. A model, který používá komise, je zjevně chybný, špatný a komise by s tím měla něco dělat. A, a nyní k um, tomu zastropení 3,5 Pokud bychom měli dobrý vykazovací systém a souhlasím s Polem, že potřebujeme solidní uh, systém výkaznictví, uh, tak bychom ten strop nepotřebovali, protože ty, ten výroční, každoroční nárůst bude větší než naše možnosti ho využít. A to vytvoří problém ne pro ty, kteří vysazují nové stromy a vytváří malé parky. To je sice dobré, ale to není podstata toho problému a té otázky. To se navazuje ještě na další věc, o které by bylo třeba hovořit, a to, jakým způsobem vykazujeme zprávu lesů. Zatím nemáme žádné kvalitativní údaje o tom, co vlastně zpráva lesů, forest management znamená. Všechno je možné a to není přijatelné. Alespoň ne pro mne. A na závěr k svému vystoupení já jsem kritizoval komisi za nedostatky v tom eh, té hodnotící zprávě a v tom návrhu, ale musím přiznat, že pokud jsme chtěli více informací od komise, vždy komise vstřícně informace poskytla a já za to chci velmi upřímně eh, poděkovat eh, a říci zároveň, že vás budeme obtěžovat žádostmi o další informace, protože je patrné, že komise má spoustu informací a údajů údajů a ty my budeme potřebovat. Pokud jde o hodnotící zprávu, tady nacházím něco velmi zajímavého. Porovnám-li ji s tou první hodnotící zprávu za minulé období, to předchozí, předchozí období, tam byl byla určitá projekce ceny na vysoké úrovni na základě statistik, které komise měla, zatímco v druhé hodnotící zprávě byla upravena byly upraveny ty eh, reálné, byla upravena reálná čísla historických údajů eh, na reální, ale ta predikce do budoucnosti se dělá stále podle té první zprávy. Takže to já považuji za nelogické a nesprávné. Děkuji. Tolik z mé strany a budu ještě pokračovat s dalšími vstupy společně s kolegy stínovými zpravodaji a panem zpravodajem. Děkuji, pane Torvalci. Já jsem zatím nenastavil žádnou eh, lhůtu eh, na ta vystoupení. Někteří stínoví zde nejsou, ale jsou další přihlášení a proto bych rád nyní požádal, aby řečníci eh, jak si respektovali řečnickou dobu. Nyní dávám slovo eh, sám sobě, takže tento příkaz beru na sebe jako první a jako stínový zpravodaj za zelené mám nasledující poznámky. Nejraději Děkuji panu zpravodaji za vynikající práci. Souhlasím s tím, že tady vidíme celou řadu různých přístupů a různých pozměňovacích návrhů a bude velmi obtížné nalézt kompromis mezi těmito návrhy. Zároveň se domnívám, že díky velmi intenzivní práci se nám podaří dosáhnout něčeho, co bude přijatelné pro všechny frakce, ale také pro celou společnost a pro životní prostředí. Pokud jde o konkrétní problémy, a souhlas, tady souhlasím s paní Višněvskou, že nyní jsme schopni chápat nařízení LULUCF ve světle pařížské dohody a celkového závazku Evropy k dekarbonizaci dekarbonizaci, takže to právní a mezinárodní prostředí je takové, do kterého musíme toto nařízení LULUCF zasadit. A e, zároveň je potřeba se zaměřit nejenom na otázku těch jednotlivých byrokratických e, postupů, to znamená vykazování, ale jde hlavně o to mít na paměti, jak emise CO2 a e, jak jejich pohlcování, jakým způsobem Eh, se, jsou stavěny do protikladu, abychom dosáhli těch eh, cílů evropských a těch cílů podle pařížské dohody. A tady potřebujeme skutečně eh, dojít na tu nulu, tedy net-net situaci abychom se, když se podíváme na realitu a na to, k čemu se děje, co se děje v atmosféře, potřebujeme tuto konečnou nulu, to, to, ten, tu, to započítání vzájemné. Potřebujeme pokud jde o emise, dos, abychom dosáhli těch cílů pařížských a evropských, potřebujeme ty cíle nastavit tak, a tady se domnívám, že referenční období je důležité, je klíčové. Často bývám kritický vůči komisi, ale tady si, bychom si, tady si myslím, že bychom se měli držet návrhu komise, pokud jde o to referenční období a nepozměňovat tak, jak to navrhuje pan zpravodaj. Dále je důležité zmínit, a zmiňoval to pan zpravodaj sám, že to není jenom otázka lesů, jsou tady ještě také a, mokřiny a ty jsou, jsou důležitou součástí a musí být součástí nařízení, tak abychom zase měli realistický pohled na věc a realistický přístup a celkový obrázek, pokud jde o emise CO2, byl u, úplný, co se týče zemědělské výroby a co se týče týče využití půdy, případných změn ve využívání půdy. Pátým bodem, který chci zmínit, je otázka biodiverzity. Velký podíl biodiverzity v Evropě je právě v lesích. A když hovoříme o nařízení LULU CF, hovoříme o ročním přírůstu a objemu zalesněné půdy, ale nejde jenom o, o objem zalesněné půdy a, a toho nárůstu ročního přírůstku ročního, ale je to otázka také kvality těch lesů, které máme a to bychom měli zohlednit v těch našich úvahách. Kvalitu lesů. pokud jsou to jednoduché eh, lesní plantáže, které jsou jakýmsi zásobárnou CO2, a dvě, nebo jsou to rozmanité lesy s velkou biorozmanitostí. Ehm, další otázka je otázka eh, produktů již eh, pokáceného dřeva, nejsem proti tomu, ale tady si myslím, že to výkaznictví by mělo být oddělené a měli bychom mít také spolehlivý monitoring, aby bylo jasné, co se s těmi produkty z toho dřeva eh, děje jak jsou zpracovány, jakmile budou tedy vykazovány v nějakých těch výkazech, zda, to, zda stále se mohou chovat a mohou působit jako zásobárny CO2 eh, a nebo dochází k, eh, již ne a dochází tedy k uvolňování do atmosféry. Sedmá otázka moje je eh, emise z bioenergetiky, ty by měly být plně vykazovány, zahledněny. v eh, LULUCF. Eh, bioenergetika nám pomáhá eh, naplňovat nastavené cíle, ale sama také produkuje emise. A osmá otázka je flexibilita. Otázka flexibilita. E, ty e, nařízení Lulu CF je v kontaktu a navazuje na jiné, je na nařízení a tady bychom měli mít určitou omezenou flexibilitu, tak abychom nevytvářely mezi tímto nařízením a dalšími nějaká prázdná eh, místa, nějaké mezery. A poslední poznámka, doufám, že jsem se držel svého času, a to je transparentnost eh, eh, těch pravidel pro vykazování, transparentnost pravidel, pravidla, která musí být jasná a robustní, musí být srovnatelná, musí být jednoduše pochopitelná a musí vést k tomu, abychom měli skutečně jasné jasný obrázek o tom, co se děje s lesy v Evropě. Tolik z mé eh, strany a nyní, protože nevidím stínové zpravodaje za eh, GUE a EFD, e FDD, dávám prostor na diskusi dalším kolegům. Pan Miller, první máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych zde ráda pod, zdůraznila argumenty stínového zpravodaje. Také bych ráda e, připomněla, že pokud jde o <clears throat> snižování emisí od roku 1999, tak tam eh, to bylo o 24 Také je důležité, aby evropské lesní porosty aktivně přispívaly ochraně životního prostředí a ochraně klimatu. Samozřejmě není možné, aby lesy platily za to, jaké chyby se eh, dějí v jiných oblastech. 70 eh, nového lesa se samozřejmě eh, využívá k záchytu CO2. Pro mě je důležité, abychom nalezli velice kvalitní kompromis, pokud jde o referenční hodnoty. Kompromis, který bude transparentní a srozumitelný, tak, aby e, se ve všech členských státech používaly stejné způsoby výpočtu. Dále mi leží na srdce to, aby e, čistý pokles skleníkových e, plynů se také uskutečnil a také je důležité, aby skutečně nedocházelo k dalším eh, administrativním eh, zátěžím, o, pokud jde o majitele lesů. Není možné, aby se v oblasti lesnictví zasahovalo do kompetencí příliš zásadním způsobem. Také pro mě bude velice nezbytné, aby opatření v oblasti zemědělství eh, byla realizována stejně. Je jasné, že podklady pro výpočet eh, musí obsahovat všechna data, tak, aby ehm, to všechno vytvořilo dobrý základ pro kvalitní výpočet. Samozřejmě eh, to bude pro všechny zúčastněné velice náročné. Nicméně jsme připravni ke kompromisu, to jistě víte, a myslím si přesto, že zemědělství a lesnictví určitě eh, může přispět k úspěšné eh, politice ochranu klimatu a to je také pozice, kterou jsme promítli do našich pozměňovacích návrhů. Děkuji. Vzhledem k tomu, že je stále větší počet zájemců, tak omezuji vaše vstupy na dvě minuty. Paní Ajuso, děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou v ITRE. Proto se trošičku zmíním o situaci v tomto výboru, ve výboru ITRE. Je tam spousta velmi rozličných pozměňovacích návrhů. Pokud jde o mokřady a rašeliniště, to je věc, na kterou nesmíme zapomínat. Musíme zachovat subsidiaritu členských států, protože v každém členském státě jsou úplně jiné podmínky. Nemělo by to být tedy obsaženo v nařízení. Pak zde máme pozměňovací návrhy ohledně toho, že by členské státy měly předkládat plány až do roku 2070. Tak eh, už i návrh komise o energetickém balíčku něco v tomto smyslu obsahuje, takže musíme jít eh, v souladu s tímto. A pokud jde o síť Natura 2000, tak tu musíme plnit, dodržovat, ale toto jsou eh, jiné věci. Tady se jedná o klimatické změny, takže to nesmíme zaměňovat a směšovat. Započítávání zalesněných eh, povrchů, zalesněných ploch. Komise navrhuje 20 let, eh, aby zalesněná plocha byla považována za les. Vzhledem k tomu, že běžné období je 20 let v Evropě, v severní Evropě, musíme si uvědomit, že na jihu Evropy je ten růst mnohem pomalejší, takže musíme dospět k nějakému průměru. Jsou zde návrhy vyšší i nižší. Já si myslím, že 30 let to by bylo rozumné období, které by mohlo posloužit všem. A já jsem proti tomu, aby se odstranila flexibilita. Flexibilita je nutná a také, aby se odstranilo zaučtovávání těch eh, přírodních eh, katastrof. Bohužel my toho máme spoustu na jihu, především pokud jde o ty lesní požáry a to je třeba zohlednit. A myslím si, že toto je všechno. Děkuji, nechci zneužívat času a už jsem překročila svou řečnickou dobu. Děkuji. A další řečnicí je paní Petir. Máte slova. Děkuji, pane předsedo. Podle článku 8 návrhu tohoto nařízení referentní eh, eh, období se bude eh, řídit dosavadní praxe intenzity řízení lesů, takže podle národních lesů, podle druhů, které tak, jak byly určeny pro období 90 až 2009. Podle v Chorvatsku toto znamená zásadní problém kvůli válce a následkům války. Eh, pokud budeme odkazovat na tu praxi v této době, eh, znamená to, že budeme vlastně nebudeme zohledňovat eh, změny a relevantnost politiky, která byla potom od roku 2009 pokud budeme toto vztahovat na potom léta 21 až 30 a 2030, zejména kvůli válce v letech 91 až 95 a důsledků této války, eh, vzhledem k tomu, že máme zaminované oblasti lesů, že máme zanedbanou infrastrukturu a hospodářství, lesnictví bylo zmírněno, pokud jde o intenzitu. A za v letech. 91 až 2000 se vlastně realizovalo mnohem méně, než bylo plánováno a asi vlastně 60 stávajících, stávajících objemů. Pokud jde o zásoby eh, dřeva, které z toho vyplynuly, z těchto okolností by mohly potom ovlivnit výpočet těch budoucích eh, referenčních období a pokud budeme počítat ta léta 21 až 30. Takže se domnívám, že eh, Chorvatsko by potřebovalo mít možnost výjimky tak, aby se ten výpočet odpíral o jiné období, které by bylo lepším vzorkem, pokud jde o intenzitu lesního hospodářství. A já jsem eh, v tomto smyslu též navrhla pozměňovací návrh. Pokud jde o článek 11, tady si myslím, že specifičnost jednotlivých členských států není dostatečně brána v, ohledu, eh, v ohled. A pokud jde o podíl eh, zemědělství 2008 eh, až 2012. To je jediné kritérium a pro Chorvatsko to též není vhodné a není to také v dopa- ve studii dopadů dostatečně zdůvodněno. Děkuji. Thank you very much. The next speaker. Děkuji. Další řečník je pan Häusling. Já, <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já bych rád doplnil k tomu, co řekla paní kolegyně zemědělství není samo o sobě řešením, je součástí problému. A nárůst skleníkových plynů produkovaných právě zemědělství je toho důkazem. Musíme se na to dělat realisticky. Samozřejmě nejde pouze o lesy, to už tady zaznělo. Pokud chceme změnit využívání půdy, tak je eh, jasné, že nelze postupovat jako v minulosti, kdy právě díky těm eh, změnám došlo k nárůstu skleníkových plynů. Je to problém, který eh, v té zprávě není adekvátně zohledněn. Musíme také počítat s emisemi z bioenergie. Co mě ale skutečně nejvíce vadí, je to, že Eh, se tady vytváří příliš eh, mnoho takových unikových eh, prostor tím, jak se snažíme ehm, stanovit ty výpočty, protože určitě nebude možné, aby členské státy ty příslušné cíle redukce emisí plnily není možné redukovat emise eh, jak v zemědělství, tak eh, eh, v dopravě. Pokud chceme provádět trvale udržitelnou politiku, je potřeba stanovat cíle ve všech oblastech. Pokud jde o využívání dřeva, tak je potřeba stanovit zde hodnoty, které budou trvale udržitelné a to v dlouhodobém výhledu když budu vyprávět, eh, vyrábět eh, eh, papír, tak je to samozřejmě spojeno s jinými emisemi, než když se dřevo využije k něčemu jinému. Je tady tady řada mezer a cílem právě je ty mm, mezery zacelit. Musíme si stanovit žádostivé cíle a snažit se jich dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Dále pan Líze. Já bych rád poděkoval panu Norbertu Lincovi. Myslím si, že předložil velice dobrý návrh zprávy. Prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů bych tento návrh ještě rád posílil. Myslím si, že jde o to, aby na konci procesu vyšel signál, že trvale udržitelné lesní hospodářství eh, je podporováno ze strany EU. Eh, ta, ten velký úkol ochrany eh, klimatu před změnou je velký a bez toho, že bychom přispěli svým dílem, nebude možné tento problém řešit. Kromě toho chceme také vyslat takový signál, že pokud se něco děje v oblasti lesního hospodářství, tak nelze polevit v jiných odvětvích. To je potřeba také zvážit. Myslím si, že se shodneme na tom, že celé toto téma má eh, mezinárodní rozměr. Změna klimatu je věcí všech. A musíme dbát na to, aby Evropská unie nedávala špatný příklad. Máme v EU státy s velkými lesními porosty, s malými porosty, ale pokud se podíváme do zemí jako například Brazílie, tak eh, tam je ještě více lesů než eh, v celé Evropské unii. Ovšem je pravdou, že tady neexistují hranice. Brazílie by samozřejmě do roku 2050 nemusela uh, redukovat emise v oblasti průmyslu a dopravy, spolehají se tedy na své lesy, ale to nejde. Protože tady máme globální cíle, kterých uh, nelze dosáhnout, pokud bychom uh, různé, různé odvětví zanedbávali. Takže v našich pozměňovacích návrzích je právě toto, co teď říkám, zdůrazněno. Každopádně bych rád poděkoval panu Lincovi za předložení velice dobrého návrhu. Děkuji pěkně. Jako další paní Dali. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že bych ráda podpořila Eh, slova kolegy, pokud jde o tuto zprávu. Je jasné, že LULCF je klíčovým nástrojem pro dodržování eh, plánů do roku 2030. Souvisí to také s nařízením o sdílení úsilí. Samozřejmě jedná se tady o eh, povohou část legislativy LULCF. Jak eh, uvedl eh, stínový zpravodaj za SAD, musíme si uvědomit vazbu mezi eh, LULCF a dalšími oblastmi a nesmíme se dopustit toho, že bychom byli až tolik flexibilní, že by tady skutečně byly ty velké mezery, o kterých se tady hovořilo a byla tím podryta trvalá udržitelnost. Nicméně členské státy eh, musí mít možnost dosahovat cílu, který chceme společně dosáhnout do roku 2030. Nicméně veškerá tato flexibilita nás nesmí přivést do situace, kdy tyto cíle nebudou v roce 2030 dosaženy. Já bych ráda nyní poukázala na posouzení dopadů komise, eh, které je rovněž v legislativě, respektive nařízení o sdílení úsilí. aby bylo možné kompenzovat eh, potenciální deficit eh, v tom řízení o sdílení eh, úsilí, bude zapotřebí 78 milionů. 98 milionů kreditů LULCF bude nezbytných. Tady jsou různé návrhy. Někdo Eh, chce ty podpory eh, v nulové hodnotě někdo až 400, ve výši 425 milionů. Já souhlasím s tím, že je potřeba dosáhnout kompromisu, ale musíme dbát na to, abychom eh, nezacházeli příliš daleko. Musíme zajistit dodrž, dodržování nebo dosahování cílů v oblasti ochrany klimatu. A pak tady máme cíle do roku 2030. Pak tady máme ty kredity mm, pro pro lesy. Ten systém udělování těchto kreditů není jasný a v minulosti eh, to vedlo k tomu, že členské státy využily tyto kredity, ale eh, příliš se nesnažili. A myslím si, že teď tady máme možnost tento problém vyřešit. Děkuji. Jako další pan Grip. Děkuji, paní před... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je to nekonečný příběh. ale to hodnocení, ten přeskum probíhá tak, že vždycky najdeme nějakou oblast, která se nedá úplně srovnat, pokud jde o jednotlivé státy, pokud jde o potenciál, zkušenosti i o určitou tradici strukturálních změn, které nastaly ve využívání hospodářství v mé zemi, uplynulých eh, letech máme velmi intenzivní růst eh, zalesněných eh, ploch, protože mnohá hospodářství, mnohé farmy zalesnily velkou část své půdy. Přináší to tedy nové možnosti, ale mně se zdá, že co je nejdůležitější, to je to referenční období. A tady si musíme uvědomit, že ve všech členských státech máme různou strukturu vlastnictví, pokud jde o lesy. V málo státech je tak unikátní struktura, jako je například v Polsku, kde máme státní podnik a polské lesy, a stát eh, tedy pečuje o většinu lesů, které zaujímají území Polské republiky. Takže je zde jiná struktura, jiný způsob hospodaření, jiné preference. Už eh, mnoho let eh, se zaměřujeme na to, aby ten přírůstek převládal nad využíváním dřeva. Vzhledem i na svou práci v minulosti jsem se zabýval dohlížením na lesním hospodářstvím v soukromých lesích, takže vím, jak je zde rozdíl, pokud jde o potenciál těch eh, soukromých lesů, o tu strukturu rozdob, rozdrobeného vlastnictví, o jejich eh, zachování a tak dále. Ale také musím říci, že zde dochází také ke změně konjunktury i v zemědělském hospodářství. Když tedy dochází k úpadku zemědělské činnosti kvůli klimatickým či jiným vlivům, no tak se začínají více využívat ty lesy, které jsou ve vlastnictví toho, kterého zemědělského podniku. Já vím, pane předsedu, že mám málo času, takže chci jen upozornit na jeden aspekt, kterému se tak trošičku vyhýbáme, a to je otázka potenciálu, který máme, pokud jde o půdu. Půda obsahuje obrovský potenciál, pokud jde o absorpci eh, CO2 a v záležitosti na tom, jaká je struktura, jaká je také intenzita v zemědělství, pokud jde o chemii, také o chemické přípravky, jaký je také potenciál absorpce CO2 v půdě. To může být také velmi trvalý proces eh, podle toho, jak to zohledníme. Já vím, že je to těžký proces, ale my se nemůžeme zaměřit pouze na změnu užívání. Tomu se prostě nevyhneme. Děkuji, já se omlouvám, já musím eh, zkracovat ty vaše příspěvky. A teď jsme se dostali tedy k závěru. vystoupení jednotlivých členů našeho výboru a já bych teď rád předal slovo komisi. Um, chairman, um... Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já rád bych poděkoval za tuto velice přínosnou debatu a také děkuji za svěžný postup u zpracovávání tohoto tématu. Ceníme si toho. Také jsme rádi, že se tady kolegyně a kolegové tohoto tématu chopili konstruktivním způsobem. Obavy eh, budí pravidla pro ten výpočet, pro to účtování. Aktivní lesní hospodářství je dle komise z hlediska klimatu pozitivním faktorem Lesy mohou pozitivně přispět eh, eh, k náhradě eh, fosilních zdrojů energie a materiálů. Otázka je, jak toto odvětví zakomponovat do těch pravidel pro účtování. Na základě pařížské smlouvy máme také určitý mandát. Přišli jsme s řadou eh, návrhů ohledně těchto pravidel, která vycházejí také z Kyotského protokolu, v rámci kterého fungují. A členské státy je aplikují. Řada z těchto pravidel eh, nepocházejí z pera komise, ale autory jsou členské státy. A pokud jde o ty referenční hodnoty lesního hospodářství, tak ty byly eh, stanoveny ze strany členských států na základě eh, národních specifik. A to je potřeba vzít v úvahu, poněvadž je to důležitý aspekt. Také bych rád zmínil, že přesně jak naznačili někteří europoslanci, Evropská unie eh, není Eh, pouze eh, eh, smluvní stranu UNFCCC. Máme tady ještě rozvojové země, které působí v rámci Red Plus. A většina rozvojových zemí to dělá na základě čistých hodnot. V historii se používaly benchmarky a Evropská unie by tady neměla být eh, špatný, neměla jít špatným příkladem. Pokud bychom tady eh, stanovali nevhodné referenční hodnoty, tak by to nebyl dobrý příklad. A eh, pro evropskou ekonomiku v oblasti biomasy je Eh, nulová, nulový rating, pokud je o bioenergii v rámci ETS. Evropská unie chce poskytnout eh, ekonomické podněty právě v oblasti výroby eh, z biomateriálu a proto spalování biomasy je potřeba vzít adekvátně v úvahu a děje se tak v rámci LULCF. Je to důležité proto, abychom mohli pokračovat se svojí politikou. A mimochodem bych rád uvedl, že Spojené státy, eh, odkud eh, dovážíme velké množství eh, biomasy a pelet, také provádí toto účtování. Děje se tak ale v v okamžiku eh, kácení lesů a dělá se to také na, té, na tom základě net, net a to z historických důvodů. Tyto referenční hodnoty uh, jednak projekují uh, stávající či minulé praktiky lesního hospodářství do budoucnosti. A Členské státy také na základě charakteristiky svých lesů mohou odhadnout, jaký objem biomasy budou mít do budoucna k dispozici. Tyto dva prvky eh, komise opět eh, přeskoumala a využila tedy extrapolaci eh, do těchto, těchto praktik lesního hospodářství do budoucna. a, poč- a využívá se tedy k výpočtu budoucích emisí. Chci tím říct, že tyto referenční hodnoty navrhované komisí představují flexibilní nástroj, který rovněž umožňuje a podporuje aktivní lesní hospodářství. Analýza komise a posouzení dopadů obsažené v, v přílohách vycházejí také z údajů o inventáři od členských států, takže nic jsme tam samozřejmě nedoplňovali sami. Možná ještě krátce o přeskumu těchto referenčních hodnot. UNFCCC se zabývá těmito hodnotami a do budoucna navrhujeme, aby to byla právě komise, která eh, se tímto bude eh, zabývat, ale bude tak činit za spolupráce eh, členských států. Podle našeho názoru je nicméně důležité, aby tady vše probíhalo transparentně, pokud je tedy o stanovování těchto referenčních hodnot a je potřeba také provést nezávislý přeskum ze, všech, ze strany všech zainteresovaných. Tento návrh LULCF nepochybně podporuje aktivní lesní hospodářství a je rovněž v souladu s cíly v oblasti ochrany klimatu. Děkuji za možnost vystoupit. Děkuji pěkně a nyní bych eh, vrátil slovo panu zpravodaji, panu Lincovi. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, také vám všem děkuji za všechny vaše příspěvky. Já jsem si velice pilně zapisoval a nyní mám eh, ještě lepší představu o tom, o čem jsou ty vaše pozměňovací návrhy a na čem vám mimořádně záleží. Já bych se nyní pokusil, až budu připravovat kompromisní návrhy, Eh, společně se stínovými zpravodaji. Bude to 9. Eh, května, kdy se s nimi poprvé sejdu. Jsou mimo, budou to tři schůzky. Takže až eh, na tom budeme pracovat, tak uvidíme, jestli se nám podaří dodržet náš ambiciozní harmonogram. Z této diskuse vyplývá, že je tady řada podrobných otázek, které bude potřeba ještě společně vyřešit. Ale myslím si, že to, co uvedl eh, kolega Líze, eh, člověk má mnohdy tendenci, když se ehm, zabývá příliš velkými pozornostmi, tak kvůli stromům nevidí les. Já jsem pochopil z vašich příspěvků, že Evropská unie by si měla zachovat tu úlohu předního eh, aktéra v oblasti ochrany klimatu. Musíme ale mít také na paměti, eh, jaký má naše činnost dopad v tom mezinárodním měřítku. Byla tady zmíněna eh, Brazílie a proto si myslím, že při našich diskusích, při hledání kompromisu budeme muset všechny tyto aspekty zohlednit. Ještě k tomu, co uvedl kolega Heusling. Ten zmínil tu spíše problematickou úlohu zemědělství a lesnictví. Myslím si, že bychom zde měli akcentovat pozitivní úlohu zemědělství a lesnictví. Musíme vycházet eh, z toho, co se odhrálo v minulosti, Musíme být schopni dávat další podněty pro rozvoj lesního hospodářství. A závěrem bych také rád zmínil to, co tady zaznělo. Jde o to, že eh, věnovat, věnovat pozornost eh, lesnictví a zemědělství neznamená, že eh, budeme zanedbávat jiná odvětví. Máme různé představy o tom, jak bychom měli být flexibilní, ale určitě eh, pro zemědělství a lesnictví je takováto země, eh, flexibilita nezbytná, ale je potřeba eh, přistupovat tomu vyrovnaně tak, abychom kvůli jedné věci nezanedbávali druhou. Děkuji. Pokud se podívám na eh, harmonogram, tak musím říct, že 22. června zde budeme hlasovat a v červenci se eh, tento návrh eh, bude, bude, bude předmětem hlasování na plenárním zasedání. A nyní předávám slovo kolegyni Sarbu. Okay. Thank you. Let's continue. Děkuji. Budeme pokračovat. Máme zde výměnu názoru s komisí ohledně zprávy o účinnosti doporučení 2014 lomeno 70 EU o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků, jako je břidlečný plyn s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení. A hned dám slovo zástupci komise, panu Sadauskasovi. Doufám, že jsem dobře vyslovila vaše jméno, mlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, vyslovila jste to mimořádně dobře. I přes složitost mého jména. Vážení poslanci, paní předsedkyně, 14. ledna 2014 komise přijala sdělení o břidličném plynu a doporučení pro členské státy, kde se stanoví společné zásady, aby se zajistily zdravotní a environmentální pojistky a ochrana, pokud jde o těžbu břidličného plynu. Především se zde zdůrazňuje potřeba opatrného a obezřetného plánování a také monitoringu kvality vod a tak dále a také informování veřejnosti. Ta informace ještě doplňuje unijní legislativu, která se týká projektů, které zahrnují vysokoobjemové hydraulické štěpení, takové věci, jako je třeba hodnocení dopadu a tak dále. Doporučení bylo přijato, když rozvoj břidličného plynu probíhal ve Spojených státech velmi rychle. To vyvolalo jisté očekávání také v části Evropské unie, že by Evropská unie mohla mít podobný boom, aby se tímto dostala k novým zdrojům energie. Tato očekávání ovšem zatím nebyla naplněna. Projekty na těžbu břidličného plynu, které zatím probíhají, ukazují, že náklady na výrobu břidličného plynu by v Evropě byly vyšší než v USA. Kromě toho ty břidličné formace v Evropě mají jiné znaky než ve Spojených státech a navíc zde nejsou podmínky pro komercializaci tohoto plynu v Evropě. V roce 2016 Evropská komise znovu zrevidovala své doporučení, pokud jde o omezování environmentálních rizik Chtěla také dát operátorům právní jistotu a předvídatelnost a také zohlednit technický pokrok a používání jiných technik, než je vysokoobjemové hydraulické štěpení. V této revizi se uvažuje také o uplatňování další unijní legislativy. Ty závěry musí být interpretovány s ohledem na velmi nízké a neočekávané aktivity v oblasti břidličného plynu v Evropě. Ta zpráva teď vychází z informací, které vycházejí z těch několika málo vrtů, které v Evropě máme. Dále musíme říci, že to naše doporučení bylo v některých státech uplatňováno nedostatečně, v jiných neuspokojivě, především pokud jde o řízení rizik. A druhý závěr je, že členské státy mají různou interpretaci různých eh, ustanovení, zatímco je stanoven právní rámec, tak cíl poskytnout eh, právní jistotu a předvídatelnost není plně splněn. Komise si myslí, že toto doporučení může být využito k tomu, aby se řešila rizika při využívání vysokoobjemového hydraulického štěpení. Potřebujeme ovšak, ovšak dosáhnout jistého pokroku při uplatňování tohoto doporučení a vůbec eh, environmentálního AKY EU. Komise také pozbuzuje členské státy v tom, aby uplatnili relevantní ustanovení také k dalším aktivitám, které zahrnují vysokoobjemové hydraulické štěpení. Komise se také zaměřila na čtyři cíle. Za prvé, zvýšit transparentnost a monitoring a my to uděláme tak, že vytvoříme internetovou platformu a tím vám poskytneme široký inventář a mapu existujících vrtů, nekonvenčních eh, ropných a plynových vrtů. Za druhé, zde jde o uplatňování relevantních ustanovení členskými státy. My budeme dále vést dialog s členskými státy a podporovat je tím, že budeme odpovídat na často kladené otázky. Za třetí jde o řešení environmentálních rizik, které souvisí s vysokoobjemovým hydraulickým štěpením. My se pokusíme identifikovat nejvhodnější techniky a za čtvrté eh, musíme také doplnit výzkum, pokud jde o dopady na zdraví. Využijeme takové mechanismy, jako je Horizon 2020 a také požádáme o stanovisko e, příslušný výbor, který se zabývá zdravotními riziky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď dám slovo poslancům. Prosím. Uh, sorry. First, uh, I'm sorry. what is the, Mr. Juaristi Aban. Pan Juaristi a pak můj kolega. Děkuji. Od té doby, co v lednu 2014 komise přijala sdělení a doporučení k využívání a těžbě uhlovodíku za hydraulického štěpení. Myslím, že na základě toho můžeme předložit eh, tři důkazy. Není zde, jak říkala komise, dostatečná transparentnost ani informovanost a v mnoha případech dochází k jasnému a znepokojivému snížení ekologických ambicí. A to podle našeho názoru se dvěma cíly dosáhnout eh, povolení k těžbě jednoduchou cestou a tím eh, motivovat investory nadnárodní společnosti. Podle nás i samotná komise říká, že kdyby se to doporučení správně uplatňovalo, mohlo by být užitečným nástrojem k řízení rizik. Já si myslím, že tím sama komise uznává, že prostě to doporučení teď užitečné není, že není dodržováno a každý členský stát si dělá, co chce. A jasný dopad toho je, že se tímto způsobem oddalují, odkládají problémy energetické i environmentální, které před sebou v této souvislosti máme. Veřejné rozpočty by podle nás neměly financovat energetické modely založené na fosilních palivech. Veřejné investice by měly být určeny k tomu, abychom co nejrychleji přišli, přešli k nízkouhlíkové ekonomice, Měly by se podporovat snižování emisí a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Podle nás to sázení na to štěpení, na to frakování není dobrou cestou. Myslíme, že se tím vracíme do takové smyčky. Je dobře, že usilujete, jak říká komise, o dialog s členskými státy, ale měli byste ho podle nás rozšířit i na regionální a místní orgány, protože je zde nedostatečná transparentnost a informovanost podle našeho názoru. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, now... Uh, děkuji. A nyní paní Dali. Thank you, Chair, um, and thanks. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi za prezent adaptaci stávající eh, revize. Já se nebudu zabývat těmi detaily nebo obavami, které komise vyslovila, které skutečně jsou obavami pokud se ukazuje, že členské státy různě interpretují ustanovení. Ale já se chci zaměřit na čtvrtý bod, který komise uvedla jako bod, na který se chce zaměřit, protože to je skutečně chválihodné, ale ráda bych věděla, eh, znala detaily o tom, jak to bude fungovat v praxi a jak to bude konkrétně aplikováno. Tady komise řekla, že chce zvýšit transparentnost a monitoring reporting, což podle mého názoru je velmi důležité, zejména pokud máme zvažovat například eh, vzít v úvahu nedávný průzkum Eurobarometr, který eh, ukázal, že eh, respondenti, pokud jde o břidličný plyn, hovořili a ty výsledky jsou takové, že ti kteří eh, o těchto projektech vědí, chtěli, říkají, že se mají dojem, že nejsou dostatečně informováni. A nyní konkrétně k té transparentnosti členské státy mají úplně jiný přístup. Rumunsko a Spojené království, eh, eh, pokud jde o povolení, eh, ty jsou zveřejňována, zatímco v Německu a v Litvě nejsou zveřejňována ta povolení. Tak jaká společné, společné normy transparentnosti? Druhý bod je dohlížet na stejnou aplikaci, stejné uplatňování nařízení. To je pozitivní, ale když se podíváme, jak to vypadá v členských státech, státech Spojené království například e, provádí strategické hodnocení e, životního prostředí předtím, než dá povolení, ale na druhé straně Polsko e, poskytuje povolení bez takového vyhodnocení dopadů na životní prostředí. Takže velmi odlišné přístupy. A třetí bod, pokud jde o dopad na životní prostředí, to je též zase pozitivní aktivní, ale uvědomujeme si, že ne všechny tyto věci jsou systematicky vykazovány úřady, úřadům a komisi a tudíž je obtížné monitorovat jakékoliv eh, dopady na životní prostředí. Ano, dialog je důležitý, je platný, ale eh, často ten samotný dialog není k ničemu nevede nebo vede k velmi málo výsledkům a chtěla bych vědět od komise, jak, komise, jak tyto čtyři body bude skutečně realizovat v, eh, v realitě a jakým způsobem tyto čtyři body mají dosáhnout nějakých změn. Děkuji, pan Padičíny. Děkuji, paní předsedkyně. My si myslíme, že tato výměna názorů ohledně zprávy o účinnosti doporučení jasně ukazuje, že ta účinnost je nedostatečná, protože hodnotí uplatňování pouze v šesti členských státech. I sama komise říkala, že toto doporučení je omezené, protože nebylo jednotně uplatňováno ve všech členských státech. Některé členské státy používají tyto techniky, jiné ne. Zdá se, že Itálie, třeba naše země, tam ministerstvo pro průmysl a vědu neustále se vyhýbá využívání této nekonvenční techniky, tedy frakování. Bylo to použito v Bazilikátě, potom v roce 2008 v Toskánsku. Tam, abychom si představili, je taková velká nádrž, vodní nádrž, která zásobuje opravdu obrovské území vodou a tato nádrž byla znečištěná. A jedním z důvodů bylo právě použití techniky frakování v této oblasti. Navíc eh, o tom obyvatelstvo vůbec nevědělo. Itálie tedy není vyňata ze seznamu zemí, kde se používá nebo hodlá používat tato technika. Itálie je jedna z jedenácti zemí, která potvrdila, že chce udělovat povolení na nekonven, nekonvenční těžbu ropy a zemního plynu. Když se ale podíváme na tyto zprávy, tak vidíme, že Itálie tvrdí, že aby se zlepšila tato specifická produkce, je možno využít techniky acidifikace. To znamená, že se jedná o frakování, o to vysokoobjemové hydraulické štěpení. Když Itálie a jiné státy říkají, že chtějí povolit techniky acidifikace v oblasti těžby uhlovodíku, tak eh, se nehovoří o hydraulickém štěpení. Tak by nás zajímalo, k čemu se to vlastně používá? Pouze k vyhledávání předličného plynu nebo i k něčemu jinému? A navíc se musím říct, jak se na to komise dívá, protože občané považují tuto techniku za devastující. Děkuji, nyní paní Dornáno. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva komise potvoruje, potvrzuje rizika související s hydraulickým štěpením nejen při těžbě břidličného plynu, ale také při těžbě jiných nekonvenčních eh, fosilních paliv, eh, například uhlí. Naše země má důležité zdroje v této oblasti. Když eh, jsou tyto rezervy, tyto zdroje uloženy výše, než jsou ložiska předečného plynu, znamenalo by to ještě větší riziko. Riziko znečištění pitné vody a také využití obrovského množství vody. Také techniky asistované rekuperace se rozvíjejí rychleji než v minulosti, abychom mohli znovu využívat co nejvíce paliv. Hovoří se zde také o rozvoji nanotechnologií v souvislosti s břidlečným plynem. Nemyslí si komise, že to, že bychom investovali do nových způsobů těžby, že by to mohlo být řešením, pokud by tyto nové způsoby těžby byly ekologičtější, tím bychom mohli podpořit eh, dodržování principů Evropské unie, které by se týkaly těžby těchto druhů uhlovodíku. Děkuji. Děkuji, pan Taylor. Yes, sorry, Chair. Thank you very much. Děkuji. A podstatná věc, kterou bych eh, řekl, že v roce 2014 jsme všichni měli obavy, když komise přišla s celou řadou doporučení a dnes, tak jak to je potvrzeno v tom návrhu komise, jsme na přísní daní. Protože je tady implementace těchto doporučení, která je velmi rozličná a často jsou to těžařské firmy, které nastavují určité pojistky s ohledem na životní prostředí, které považují za vhodné a to je samozřejmě naprosto eh, v rozporu se způsobem nebo s náhledem, který máme my. A my potřebujeme tudíž závazná pravidla, závazné nařízení a já bych vyzval náš výbor, abychom tedy doporučili závazná, závazné nařízení. Já jsem minulý týden strávil mezi Eh, voliči a hovořili jsme o celé řadě nekonvenčních eh, technik těžby eh, v Jižní Anglii, které se objevují velmi rychle a místní z toho mají vel, velké obavy. Mají obavy rizika různý, různého znečištění vody, a vzduchu a další. Já jsem viděl v Pensylvánii nadměrnou těžbu a kam to vede a to je skutečně negativní důsledek pro ty obyvatele a jejich životní prostředí. K detailům té zprávy Souhlasím s tím, co již bylo řečeno, a to je otázka definic. Definice tedy toho, co vlastně vysokoobjevomové hydraulické štěpení znamená v Anglii, v jižní Anglii je nyní obvyklé, eh, že těžební společnosti říkají, není třeba se ničeho bát, protože to není frakování, je to pouze stimulace kterou jak si ten, ten vrt stimulujeme, abychom dostali ty, eh, ten plyn nebo ropu na, na povrch. Ta acidace, e, která je používána, je vlastně podobná a ta matice, která se je používána, která vlastně štěpí tu skálu, aby se dostala k těm ložiskům. A je to frakování, e, rozbíjení té skály a to je ještě toxičtější a škodlivější, pokud jde o chemikálie, než to standardní frakování e, frakování u břidly silice je většinou vodou, kde je 0,5 chemikálí, zatímco ta acidizace a tam ta frakovací kapalina má až 18 chemických látek. Takže pokud se snažíme chránit něco a snižovat rizika, a, a přitom zároveň možná rizika a škoda jsou, máme tedy tyto věci zohledňovat, měli bychom rozšířit tu definici tak, abychom se, jak si, abychom se dotkli i těchto věcí, rozšířit nad rámec toho, co říká komise v té své definici. Dále je třeba potřeba, dále je potřeba se zaměřit na vykazování eh, eh, hodnot životního prostředí a tu legislativu nastavit tak, aby eh, se těžba, tě, takováto těžba nedostala na citlivá e, místa, to znamená citlivá místa právě, kde je e, jsou různé chráněné oblasti, kde jsou velké vodní plochy, kde jsou zdroje pitné vody, jezera a přehrady. Já si myslím, že tady je třeba udělat ještě hodně práce a hlavně přejít z formátu doporučení na nařízení. Děkuji, pan Eko. Ano, děkuji. Kolegové již řekli spoustu věcí. Velká otázka ovšem je, co dál. A pokud si přečtu zprávu komise, tak ty závěry jsou velmi velmi pochmurné, pokud jde o implementaci eh, legislativy o životním prostředí eh, dnes v Evropě. Eh, vždy si rádi tady seznámíme s takovými eh, eh, formulacemi jako různá interpretace v členských státech a tak dále, ale co to vlastně znamená, že neděláme dostatečnou ochranu, zejména vodních zdrojů a, zdrojů a že eh, v rámci směrnice a ochrany vodu, průmyslových emisích a další, že to členské státy vlastně ne nečiní. A doporučení je vést další dialog. Takže já se táži komise, když v roce 2014 proběhla studie dopadů, byly zde čtyři možnosti. Jedna možnost byly nezávazné, nezávazná doporučení a další tři možnosti byly něco přísnějšího, směrnice, konkrétní požadavky a tak dále. E, takže od něco, něčeho velmi obecného, nezávazného závazného až po závaznou směrnici. Čtyři varianty, zatímco v té studii dopadů, tam již je řečeno, pokud chce komise skutečně dobře chránit vodu, je třeba jít čestou směrnici. Nicméně komise si zvolila nezávazná doporučení a nyní po třech letech, zjiš, po třech letech zjišťujeme, že nezávazná doporučení nejsou k ničemu a nyní se říká tak vést dále dialog. Takže já jsem velmi překvapen. Tyto čtyři možnosti, které byly eh, nastíněny v roce 2014, jsou stále před námi na stole? Pokud ano, co je třeba co musí třeba nastat, eh, než by komise k těmto variantám došla, a nebo se stále budeme držet té varianty, o které víme, že po třech letech eh, nám vlastně tato varianta není k ničemu. Můžete prosím komise vyjasnit? Děkuji. Pokud již eh, nikdo další nechce hovořit, tak předám slovo zpátky komisi, abychom si tedy vyslechli, co je třeba činit dál. Děkuji za komentáře, děkuji za reakce a začal bych kontextem. V roce 2014 byly učiněny určité kroky, protože mnoho lidí se domnívalo, že výzkum a těžba břidličného plynu budou zahájeny, ale nebyly. Nemáme zatím žádnou komerční těžbu. V Evropě není ani jedna taková situace. Máme průzkumné vrty, ale nemáme klasickou komerční těžbu. Není to stejné jako ve Spojených státech. A to je třeba mít na paměti tento kontext. Totiž to, že objem průzkumu a tě, prů, případně těžby je skoro nulový. A to také vede k volbě nástroje ano, doporučení, to je pravda, je velmi měkké opatření, velmi měkký nástroj, ale otázka je, zda nyní, když neexistuje žádné komerční, žádná komerční těžba, zda stojí za to přijímat další právní úpravu, protože to by se mohlo jevit neproporcionální. Vedle toho se můžeme dostat do stejných problémů, i když budeme mít právní nástroj jako směrnici nebo nařízení. Budou tady problémy s tím, že nebudou tyto nástroje plněny. Máme zde opatření k vynucování, ale stále to neznamená, že by toto bylo vždy plněno v praxi. Ve skutečnosti existuje již jedna kauza u soudu proč, vedena proti členskému státu nejaktivnějšímu v oblasti břidličného plynu, možná druhý nejaktivnější stát to je, kvůli neplnění směrnice o studii životních dopadů. Takže máme již nástroje, které se na nekonvenční těžbu vztah, vztahují a doporučení vlastně jenom říká, které části jakých předpisů se vztahují také na uhlovodíky a jak je aplikovat. Takže máme právní předpisy, které jsou platní, vedle toho máme směrnici rámcovou o vodě, o pitné vodě, eh, které též platí, pokud jde o těžbu, nekonvenční těžbu Eh, těchto látek. A tyto je třeba eh, uplatňovat. A my jsme takové situace identifikovali v naší zprávě a jasně to říkáme. Minulý týden, kromě toho, byly zveřejněny reakce členských států na požadavky vznesené v tom doporučení a tyto zprávy mají být eh, předkládány členskými státy eh, eh, každý rok. Ještě dvě nám chybí. Mm. A z těchto zpráv je patrný rozměr těch aktivit a jak říkám, tyto aktivity jsou zatím velmi omezené a to by také mělo zohlednit potřeby transparentnosti, protože v těch zprávách vidíme, co členské státy dělají, jak to dělají a na základě toho můžeme posoudit, zda je výklad legislativy tak diverzifikovaný, jak se domníváme, anebo třeba zjistíme, že není až tak eh, problematický, jak jsme si původně mysleli. Eh, to samotné nestačí k té transparentnosti. Vedle toho máme naplánované další aktivity. Eh, k, jak jsem říkal na úvod, je to ta interaktivní mapa, která by měla zajistit transparentnost a vedle toho chceme další interaktivní nástroj, kdy kliknutím na mapy, mapu na, na konkrétní vrt bude možné zjistit, kde ten vrt je, jaká povolení byla vydána k tomu vrto, vrtu, kdo eh, tam pracuje a jaké eh, chemické látky jsou při eh, tom průzkumu používány. A toto bude zveřejněno. První jakási zkouška nebo pilot tohoto interaktivního nástroje bude běžet v létě, ale je třeba naplnit eh, tento nástroj informacemi tak, aby veřejnost měla, inform- měla přístup k tomu, co se v této oblasti děje. Pokud jde o definici frakování, víme, jsme si vědomi toho, že doporučení se vztahuje je na uhlovodíky, zejména břidličný plyn a máme zde definici hydraulického štěpení a ve většině případů to skutečně znamená použití vody, ale někdy jsou používány chemické složky a tady jsou k tomu další předpisy, například nařízení REACH, a další, které nám umožňují, aby bylo zjištěno, jaké jsou, hodno, jaké jsou vlastnosti těch chemikálí. Pokud je to příliš úzké, to, pokud je to příliš úzké ta definice, je možno očekávat, že, nebo předpokládáme, že e, členské státy e, budou jaksi naplňovat ta doporučení v jejich duchu, nikoli jenom e, podle litery. Takže opět je potřeba zjistit u členských států, jak vnímají, vnímají podrobnosti tohoto doporučení na základě těch předložených zpráv a případně následně něco revidovat. To, v tom eh, doporučení to jsme slíbili činit pravidelně, ale k tomu Potřebujeme přesnější informace o tom, jak situace v reálu vypadá, eh, předtím, než se k něčemu zavážeme, ať již legislativním či nelegislativním krokům. A ještě předtím, než přijmeme další kroky, chceme využít všechny možnosti, které máme, tedy eh, transparent, nástroje transparentnosti a řádný dialog s členskými státu, státy, tak, aby eh, měly členské státy možnost cestou nějakých výkladových dokumentů, dotazníků, eh, aplikovat legislativu řádně a pokud to nezafunguje, jsme připraveni znovu přehodnotit situaci. Tolik tedy mé odpovědi. Děkuji. Děkuji za eh, odpovědi a nyní předcházím k dalšímu bodu výměna názorů s komisí o programu REFIT v souvislosti s ekoznačkou a systémem EMAS. Dám opět tedy slovo komisi, prosím. Děkuji. Při přípravě eh, rozvrhu té, tohoto zasedání předpokládal jsem, jsem předpokládal, že Eh, vlastně dnes eh, do, do té doby do, bude již dokončena eh, ta zdravotní prověrka, ta prověrka obou těchto nástrojů a ta bohužel není. Jde o nařízení EMAS a nařízení o ekoznačce a zatím ta, ten refit dokončen není, ale doufáme, že tomu tak bude v krátké době. Akční plán pro, pro oběhovou ekonomiku volá nebo žádá, aby komise provedla všechny tyto prověrky. Komise se k tomu zavázala a víme, že existují obavy, pokud jde právě o toto spoždění ehm, závěrů eh, té prověrky zdatnosti a doufáme, že tedy skutečně ji dokončíme v tomto pololetí. Hodnocení by mělo vyústit ve dva dokumenty. Interní dokument, analýza toho, kde, jaká je stávající situace. V obou dokumentech jsou potom také úspěchy a selhání. A vedle toho by měla být připravena zpráva komise o tom, jak dál, jak postupovat. Vyhodnocení bude vycházet z pěti eh, kritérií účinnost, efektivnost, soudržnost, relevance a eh, evropské hodnoty. Těchto pět kritérií je dobře známo. Eh, víme, známe již Eh, problém obou dokumentů a to je otázka Eh, absorpce a uptakeu, to znamená, ta absorpce je tak nízká, že to nemá žádný dopad, tudíž je třeba přemýšlet o tom, jak propagovat, zviditelnit tyto dva nástroje a dosáhnout eh, jakési větší popularity mezi podniky, firmami a tak dále a veřejností obecně a také veřejnou zprávou. Takže já se omezím velmi v tomto úvodu, zatím nemám máme skutečně výstupy té kontroly, té prověrky a navrhl bych, abychom se k tomuto tématu vrátili poté, co to bude projednáno i s členskými státy, kdy bychom měli i zjistit, do jaké míry jsou členské státy skutečně připraveny propagovat tyto dva nástroje, o kterých se domníváme, že eh, mají velký potenciál. Děkuji reakce k tomuto bo, bodu na pořadu jednání, pan Erkut. Jenom otázka a to, proč došlo k tomuto spoždění? Bylo to již slibováno dlouhodobě, první a naposled tedy v prvním, tři, eh, prvním eh, trimestru, nyní už je duben, vy říkáte, že to budete projednávat s Eh, členskými státy, ale to již bylo na pořadu Rady eh, pro životní prostředí v, pros, v prosinci, kde se řeklo, že to jsou velmi úspěšné nástroje, jak komerčně, tak, eh, tak také z hlediska životního prostředí a komise chtěla posí, posílit tímto i účinnost akčního plánu Eh, cirkulární ekonomiky, ale nyní se zdá, že to vlastně nad tím vysí spousta nejistot a není mi jasné, proč to tak dlouho trvá, protože eh, signály jsou jednoznačné z mnoha stran, že to je efektivní nástroj a že by měl být prodloužen. Proč to tedy tak dlouho trvá? Co je příčinou toho spoždění? Můžete nám to vysvětlit, protože pro nás je to skutečně velmi znepokojivé. Pedicini? Pan... Děkuji, pan Pedicini. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme si se zájmem vyslechli závěry komise k těmto značkám a kvality. Myslíme si, že je těžké ve studii dopadu skutečně posoudit přínos těchto nástrojů. Naše delegace ovšem podporuje jakoukoliv iniciativy tohoto druhu, to znamená zaručit spotřebitelům eh, možnost uvědomělé a informované volby zdravých ekologických produktů, které omezují dopad na životní prostředí, které dávají také eh, možnost eh, podnikům snižovat svůj ekologický dopad. Myslíme si, že Ecolabel a EMAS, že to jsou skutečně dobré nástroje k tomu, aby informovali spotřebitele. Ovšem hrozí zde také riziko, že se to bude směšovat s dalšími informacemi, které jsou obsaženy na etiketě. Děkuji paní Dali. Děkuji paní předsedkyně. Někdy mám pocit, že je to jako začarovaný kruh. Čím déle trvá, než se ty věci zavedou, dají do pohybu, tak tím menší zájem o ně je. A to vyvozuji také z vysvětlení komise. Pokud máte problém s tím aptekem, je to pochopitelné, že víme méně o dopadech. Ale čím déle to bude trvat, tím méně výsledků podle mého názoru uvidíme. Takže já si myslím, že potřebujeme něco, co bude skutečně fungovat a nesmíme to ještě dále odkládat. Jen jedna rychlá otázka. Komise řekla, že musíme tyto nástroje spopularizovat. Já chápu, že se jedná o úvodní stadium, ale bylo by pro nás také zajímavé, kdyby se dosáhlo větší viditelnosti, kdybyste nám řekli, jaké prostředky a cesty chcete využít i v tomto úvodním stádiu, a na jaké oblasti se chcete zaměřit, jakým směrem chce komise jít, protože tak i my jako parlament můžeme mít představu o tom, kam komise směřuje už v tom úvodním stádiu a můžeme se vás pokusit doplnit. Děkuji a nyní paní Konečná. Děkuji paní Kolegyně a kolegové, eh, já jenom doplním kolegy, eh, kteří o tom již mluvili. Já teď úplně nechápu, proč se komise brání něčemu, co po ní chce i parlament a chtějí to po ní i členské státy. Konec konců eh, na jednání v prosinci na radě Envy byl tenhle problém také diskutován a byla velká většina členských států, které se přiklonily k tomu, že by se komise měla zachovat jinak. A já se trošku bojím, že komise teď zůstává vlastně sama celém tom problému a nepochopila jsem tak přesně ty důvody, protože eh, prostě my se tady celou dobu bavíme u všech legislativních textů, které jsme tady měli, že ekoznačka je nějaký podpůrný nástroj doplňující tu závaznou legislativu a může přispět ke snížení dopadu spotřeby a výroby na životní prostředí a to především pomocí změny chování spotřebitelů. A chtějí to členské státy, chtějí to spotřebitelé, chce to Evropský parlament a a chybí nám to rozhodnutí. Takže bych se zeptala na to, proč to komise tedy takto vy, vyhodnotila, že bude postupovat za prvé a za druhé, jestli teda můžeme slyšet to konkrétní datum, protože vy jste poprvé v roce 2015 předložili Evropskému parlamentu a radě zprávu o provádění systému ekoznačky, pak jsme měli rok 2016, kdy jste měli předložit vyhodnocení, neudělalo se to, teď tedy vás i, eh, nebo ta debata byla i na, eh, i na Evropské radě nebo radě eh, Envy a tady se pořád dostáváme do toho, že vlastně všichni to chceme, minimálně dva roky, všichni o tom diskutujeme, v každém legislativním textu se o to opíráme a on, ono to jakoby neexistuje. Takže jestli byste nám mohli říct i nějaký jako opravdu už ale reálný datum, ne to, co eh, bude zase jenom slibem, který nebude uskutečněný. Děkuju. So, uh... No, I will uh, go to the commission. Takže nyní dám slovo komisi, aby nám řekla něco závěrem. Děkuji za slovo. Ano, skutečně to trvá déle, než jsme zamýšleli, ale jak jsem řekl, je to skutečně v té závěrečné fázi a to na politické úrovni. Nyní se formulují politické závěry, které budou hovořit o tom, jak chceme naložit s tímto nástrojem. Myslím si, že kolegium brzy přijme závěry. Ano, je pravdou, že rada uvedla, že ty nástroje dosáhly úspěchu, ale já si myslím, že v tom je trošku takový osten, protože eh, řada ministrů se vyjádřila pochválně o tom, o těch nástrojích, ale proč je tak malý počet registrací EMAS a proč se ty uh, produkty označené jako značkou málo prodávají. Myslím si, že si tuto otázku musíme upřímně položit sami. Máme 20 milionů eh, podniků v EU a pouze 4 tisíce registrací EMAS. Jak je to možné? Myslíte si, že toto je úspěch? Myslím si, že ne. Abychom to mohli nazvat úspěchem, Musíme zajistit, aby minimálně 20 e, podniků, které vyrábějí ty nejúspěšnější produkty, byly zaregistrovány. Potom by to bylo skutečně hodno názvu úspěch. Takže musíme se podívat opravdu, proč se děje to, co se děje, proč se to odchýlilo od toho směru, který jsme původně nastanovili a jak to zlepšit. Jak to lépe podporovat. Náměty máme. Ty náměty jdou z těch závěrů eh, ověření způsobilosti. Jedním z nich je, aby se eh, EMAS použil jako nástroj pro regulaci. Dám příklad. Pokud budete mít registraci EMAS, tak to znamená, že splňujete přísné ekologické požadavky Eh, podáváte o tom výkazy a jste zaregistrováni se svojí zprávou ve veřejném registru. Eh, pokud toto budete dělat, možná nebudete mít povinnost jiného ekologického výkaznictví a to je tedy eh, podnět pro to, aby se podniky registrovaly do EMASu. Jsou příklady z několika zemí, je jich jenom pár, ale děje se tak. A tam, kde skutečně to takto probíhá, tak ta registrace je. V regionech, kde se to takto dělá, to funguje. Takže to je příklad z praxe, který by se mohl zopakovat i jinde. Mohli bychom toho využít k tomu, abychom podpořili registraci. Ve finále to bude ku prospěchu jak společnostem, tak životnímu prostředí. Ta kontrola způsobilosti eh, není samozřejmě eh, univerzálním lékem. Máme několik desítek kritérií pro produkty, máme několik desítek referenčních dokumentů pro EMAS a pokud eh, veřejná zpráva a podniky to budou chtít používat, tak k tomu mají přístup. To znamená, že pokud se nebudou provádět ta ověření způsobilosti, tak to některak nezabrání podnikům a veřejným orgánům veřejný, veřejné zprávy eh, používat registraci. K té otázce, která se týkala možného eh, chaosu plynoucího z těch různých pravidel, a informací, tak je Problém je v tom, že těch e, značek je příliš velké množství a to je pro spotřebitele matoucí. Globálně jich je 500 až 5 tisíc e, značek, e, které se sice tváří, jakože jsou ekologické, ale nejsou ověřeny, nejsou schváleny a to právě um, snižuje důvěru spotřebitelů ve značky, v ekoznačky jako takové. Pouze tehdy, pokud uh, se tyto ekoznačky budou používat pro mnohem větší počet výrobků, než je tomu nyní. Máme asi 39 tisíc produktů s ekoznačkou v Evropské unii a to si myslím, že je skutečný úspěch. Takže musíme pohlednout pravdě do tváře a hledat adekvátní řešení. A proto to trvá vše déle, než jsme původně očekávali. Chceme ale, aby se to spravilo, protože tyto nástroje disponují skutečně zásadním potenciálem. Pokud budou propagovány správným způsobem a pokud se budou využívat ke správnému účelu a oběho hospodářství je e, jednou z oblastí, kde se dají velice dobře použít. Děkuji. Děkuji. Poslední bod na našem pořadu jednání je výměna názoru se CDC o stávající situaci ohledně epidemie viru Zika a jejich dopadů v rámci EU. Dovolte, abych dala slovo panu Andreju Amanovi, paní doktorce Aman, Amanové, úřadující ředitelce. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že jsem měla tu možnost představit vám dneska naši práci v oblasti eh, viru Zika. ECDC monitoruje viru Zika od roku 2009. O té doby, kdy v prvním století 2015 vypukla epidemie eh, v Americe, tak monitorujeme situaci a od listopadu 2015, eh, obzvláště když brazilské ministerstvo zdravotnictví eh, vyhlásilo mimořádný stav právě v souvislosti s makrocefalí u novorozenat. Tento virus je spojen s vrozenými vadami a smrtí plodů. A vlastně to eh, časově koreluje s prvním výskytem epidemie v, v Karibiku. V roce 2014 ECDC eh, e zaregistrovalo eh, řadu dalších komplikací spojených s tímto virem ve francouzské polici, Polynézii a v roce 2015 eh, byl eh, zjištěn vztah mezi eh, zirem Vika a makrocefalí. V únoru 2016 byl vyhlášen také mimořádný stav v souvislosti s neurologickými poruchami, ke kterým docházelo v oblastech zasažených virem Zika. ECDC také se snaží více informovat veřejnost, tak a aby členské státy EU um, eh, veřejnost lépe. ECDC také eh, spolupracuje s hlavními eh, protěžky, um, jako je VHO, Panamerická zdravotnická organizace a také dalšími členskými státy různých organizací. Je také vytvořeno centrum, které koordinuje eh, předávání zpráv. Dále se eh, eh, revidují havarijní plány pro opatření proti vektorům, aby se přijímala příslušná opatření tam, kde se vektory vyskytují. Komáří vektory eh, jsou předmětem těchto opatření. VHO e 18. listopadu eh, loňského eh, roku spolu s ECDC přísně monitoruje situaci. Také poskytujeme eh, vodítka a opatření, která je potřeba přijmout při cestě do zasažených zemí. Eh, to rychlé posouzení eh, rizika je již desáté v pořadí a také se provedlo 42 aktualizací situace nebo zpráv o situaci v oblasti epidemiologie Hrozby infekčních eh, nemocí eh, samozřejmě se týkají i Evropy a evropská a i mezinárodní eh, spolupráce je zde nezbytná. Kolega Vysela, nyní pan Hervé Zeller, který stojí v čele programu pro boj s nemocemi způsobných vektory, E, nyní se vezme slovo. Děkuji. Dovolte, abych vám dal aktuální informaci. Tento virus Zika a jím způsobená nemoc e, není ničím nového. Objevila se již v minulosti v Ázii, v Africe, ale většinou se jednalo o skutečně e, febrilní nemoc s, s vyrážkou. A všechny tyto nemoci, které jsou způsobeny vektory, e, jsou ve většině případů symptomatické. To znamená, že e, je tady také ten cyklus přenášení e, komáry. Ale to, k čemu došlo ve, francouzské, ve francouzské Polynézii, a severní Brazílii a poté se to rozšířilo eh, do Jižní Ameriky, tak eh, to jsou závažné formy, které byly identifikovány v roce 2015, ale nejprve nebyla eh, známá vazba mezi těmito nemocemi a virem Zika. Na francouzské Polynézii v roce 2014 a 2013 byly prvně diagnostikovány neurologické potíže u lidí také fázi se později objevily podobné případy, ale ta hlavní eh, hrozba eh, spočívá v tom eh, vrozeném syndromu nebo syndromu vrozené vady způsobeného virem Zika. A toto se objevilo v Brazílii a způsobilo to velké obavy. Došlo následně k mobilizaci sil celosvětově eh, s účelem eh, čeli této hrozbě. Když dojde k epidemii viru Zika, tak můžete mít až 30 eh, násobné procento dětí narozených s vrozenými neurologickými syndromy a makrocefalií. Další věc je to, že jsou tady velké problémy s tím, jak identifikovat, diagnostikovat tuto, tuto nemoc u lidí. Tuto nemoc lze přenést také pohlavním stykem. V roce 2011 bylo, byl nahlašen pouze jeden příklad tohoto přenosu a později Eh, jich přibylo několik jak v Evropě, tak v Americe a došlo k přenosu ve většině případů z muže na ženu a ten účinek se projevil po třech týdnech. Virus eh, lze nalézt eh, ve spermatu až tři týdny po projevu symptomů Otázka tedy, jestli je tady skutečně nebezpečí tohoto přenosu plavým stykem. S tím se pojí otazník. Nejvýznamnějším preventivním opatřením, pokud je o tuto novou hrozbu, je skutečně ochrana plodu a ochrana těhotných žen a žen, které se chystají počít. E, jedním ze způsobů je bezpečný sex, a s tím se eh, pojí velice o restriktivní opatření. V Americe se těmto opatřením věnovalo VHO. V současné době klesá počet výskutů nemoc, onemocnění způsobených virem Zika. Od 1. E, ledna e, došlo pouze e, k několika případům podezření. Pokud se podíváme na Martinika a v Karibiku, tak za poslední tři měsíce tam nebyly žádné případy. V únoru bylo zaregistrováno několik případů v Argentíně. Eh, v Angole eh, je ten výskyt sporadický, to tež platí pro Azii, konkrétně Singapur, Tajsko a Filipíny. A v Pacifiku se v nedávné době neobjevily nové případy. Takže ta hlavní vlna epidemie je pryč. Nevíme, co se stane, až v Jižní Americe se opět začnou rojit komáři, ale pravděpodobně eh, nedojde k tak velké epidemii jako v loňském roce. Pokud jde o Evropu, tak eh, chceme po členských státech, aby nahlásili um, osoby cestující ze zasažených oblastí, tak, aby se zamezilo riziku epidemie v Evropě. Tato je mapka, která ukazuje situaci v roce 2016. Máme tady jeden z vektorů z přenášečů Ades albopictus, eh, který se eh, nalézá hlavně ve středozemí, ale očekává se jeho výskyt i jinde. V loňském roce došlo k přibližně dvěma tisícům nahlášených případů a v případě jednoho tisíce tam byla souvislost s přítomností tohoto komára. 33 eh, těchto případů se objevilo mezi červencem a říjnem, kdy eh, je ten výskyt komáru nejintenzivnější. Jsou tady tedy klimatické podmínky pro eh, přenos, ale nejsou dostatečné k tomu, aby došlo k lokálnímu přenosu. Pokud jde o hrozby pro eh, cestující. VHO a ECDC společně navrhlo klasifikaci těch zemí eh, pro přenos. Zhromažďují se informace z celého světa a navrhujeme stanovení kategorií, eh, kde jsou oblasti, kde došlo k výskytu epidemie v roce 2015, to je případ Střední Jižní Ameriky a v žlutě označené oblasti jsou ty, kde došlo v minulosti také k přenosu viru Zika. vyznačené oblasti jsou ty, které představují potenciální riziko šíření viru Zika, nicméně nejsou, není to podloženo e, informace, to jsou tady ty tmavě šedé oblasti a e, Eh, šedou jsou označeny oblasti, kde dochází k přenosu a jsou také oblasti, kde se objevila horečka dengue. Máme také regionální mapky, eh, kde je vyznačena tato klasifikace. Toto je například eh, jeho východní Asie, kde těch případů je velice málo, ale virus se tam objevil. V Karibiku, ten máme zde, je ta kategorizace také použita. Pokud je o preventivní a ochranná opatření, co lze učinit k předcházení té, tohoto onemocnění. Zatím není léčba. Existují však možnosti, jak předejít eh, přenosu přes placentu na plod. Jedinou možností je eh, používat eh, osobní ochranné prostředky, jako je oděv a, a další. Lze Eh, také předcházet eh, tomu přenosu eh, pomocí provozování bezpečného pohlavního styku. Takže to jsou dosavadní návrhy, nicméně nebude to, mm, nevystačíme se s tím dlouhodobě. Pak je tady také možnost regulace těch vektorů, Tyto komáři jsou však rezistentní vůči biocidům. Není tedy možné um, nějak kon, kontrolovat tyto populace komárů. Musíme se také zaměřit eh, na to, aby eh, se do této činnosti eh, za, zapojili členové společenství a Musíme také zkoumat možnosti, jak regulovat populace vektorů. Pokud je o vakcíny, tak eh, její vývoj, dokončení vývoje se mm, plánuje do roku 2020. Eh, je nyní 12 slibných přípravků pro vakcíny. Pokud je o výzkum, tak existuje několik eh, projektů, které francuje Evropská unie, ale dochází tam ke spoždění. Takže um, jsou tady skutečně obavy z prodlení. Závěrem bych rád řekl, že Zika je mírné onemocnění, uh, které se objevilo v nových regionech a stalo se předmětem mezinárodní kontroly a mezinárodních obav. Je to nemoc, kterou přenáší vektory, především se jedná o invazivní komáry. A eh, je velice omezený eh, počet nástrojů eh, pro regulaci této populace komárů. Je nutné si uvědomit význam této, této nemoce a je zapotřebí dobrých nástrojů pro včasné odhalení, je zapotřebí koordinace mezi mezinárodními agenturami a je potřeba také vyměňovat údaje, e, poněvadž pouze takováto výměna údajů e, umožní posouzení situace. A moje kolegyně akcentovala potřebu dalšího monitorování a přípravy plánů. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo paní Konečné, kontaktní osoba pro ECDC. Paní předsedající, kolegyně a kolegové, v prvé řadě mi dovolte poděkovat za skvělou práci, kterou agentura ECDC v této oblasti odvádí. Domnívám se, že svými reakcemi, pomocí a expertízy nejenom například u epidemie viru Ebola nebo Zika prokázala svoji absolutní nezbytnost pro evropské občany. Tyto dvě poslední krize nám ukázaly, že současnou spolupráci příslušných orgánů členských států pod záštitou ECDC je třeba ještě dále prohlubovat. A je to v našem bytostném zájmu, abychom měli silné a akceschopné ECDC. Dle mého názoru by do budoucna mohla hrát silnější roli například také v oblasti vakcinace, která je řešení těchto všemožných výrobých epidemií pořád klíčem. Jen robustní systém vakcinace a přípravy a vývoje nových vakcín nás může před tímto smrtelným nebezpečím ochránit, což ukázala například Ebola, kde by k řešení nedošlo, pokud by některé společnosti již neměly vakcínu dříve připravenou a předvyzkoumanou pro jiné onemocnění. Jsem moc ráda, že ECDC jde i touto cestou a pevně věřím, že náš Evropský parlament ji v tom bude všemožnými cestami podporovat. Virus Zika ukázal, že i na evropském území můžeme být zasaženi, ale že i na evropském území máme odborníky a orgány, které se s tím umí správně poprat. A tohle je určitě věc, kterou eh, bychom si nikdy nepřáli, nikdo, aby se opakovala, ale z druhé strany je dobré, že víme, že máme někoho, na koho se můžeme spolehnout. A já si myslím, že agentura v této chvíli velmi obstála. Moc děkuji jejím všem pracovníkům i koordinátorům a expertům, kteří se v době průběhu eh, nebo nástupu Zika viru Eh, denodenně setkávali a denodenně koordinovali tu činnost a myslím si, že byli velkou pomocí pro všechny členské státy. Takže eh, za mě říkám, poučme se, najdeme možná ještě rychlejší mechanismy, eh, jak to dělat, jak usnadnit cestu těm odborníkům k tomu, aby poté konat opravdu mohli ale jsem moc ráda, že tady na evropském území takovou tu agenturu s takovými to specialisty máme. Thank you. Uh, now... Uh, děkuji. A nyní paní Dornáno. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zástupcům ECDC za jejich prezentaci rizik, které představuje virus Zika. To riziko není zanedbatelné pro Evropu nejen z hlediska přesunů do rizikových oblastí, ale také pro některá zámořská území. Světová zdravotnická organizace Polynézy, francouzskou Polynézi řadí mezi území třetí kategorie, ale v jiných oblastech, jako je Guyana, a Guadeloupe a Martinique, tam je třeba 1,82 HIV pozitivních to je podle testů, které byly v roce 2016 provedeny na Martiniku a to je skutečně eh, napováženou. Eh, chcete mít nějaké kampaně na systematické odhalování těchto nemocí? Plánujete to? Děkuji vám předem za odpovědi. Děkuji, paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Nedávno jsem se seznámila s globální iniciativou Global Mosquito Alert – tam vědci monitorují komáry, dohodli se, že budou postupovat společně, že budou také informovat veřejnost, aby lépe eh, pochopila, že je zde riziko spojené s komáry, kteří přenášejí eh, kritické nemoci, aby se tedy eh, pomohlo občanům a různým asociacím dostat toto riziko pod kontrolu. Já jsem si chtěla ověřit z ECDC, že tato iniciativa skutečně existuje, zda jsou oni informováni a potom eh, jaké jsou názory na to, že by eh, věda a občané mohli pomoci šíření eh, těchto komárů a jejich schopnosti šířit tuto nemoc do Evropy. Jak můžeme ty občanské vědecké programy podpořit, eh, aby se tedy zabránilo díky těmto programům šíření eh, těchto moskytů nebo komárů do Evropy a s tím tedy šíření také těchto chorob. Děkuji, pan Hosling. Děkuji pěkně za představení této aktuální situace. A není úplně jasné, jak je tomu teď? Zmizelo to z eh, titulních stran novin, takže nějaká přestávka, nebo eh, už to není tak vážné, jak jste říkali? Vy uvádíte, že se vlastně jedná o obecně mírné onemocnění. Eh, jak bude vypadat situace, až přijde další komarní sezóna? Takže můžeme říct, že ten problém eh, jak si zredukujeme na nižší úroveň, nebo musíme vycházet z toho, že při příští epidemii eh, dojde k dalším eh, změnám. Nevíme, jak to s tímto problémem bude vypadat do budoucích let. Vzpomínáme si na obrázky z toho období epidemie v Brazílii. E, tam se e, likvidovali komáři pomocí chemikálí, a to ve velkém rozsahu, ale e, ti, ti tygří komáři jsou odolní vůči biocidům, takže toto nebylo řešení. Musíme tedy vycházet z toho, že tato opatření nebudeme podporovat. A pokud budeme eh, více používat biocidy, bude se pravděpodobně zvyšovat i odolnost. Evropská unie podporuje údajně ty státy, které byly nejvíce zasaženy. V čem spočívají tato opatření a jak aktivně se Evropská unie angažuje v eh, oblasti vývoje, vývoje vakcín které by byly jedním z prostředků, jak problém dostat pod kontrolu. Děkuji. A nyní se vrátím k paní Amon, aby mohla odpovědět. Děkuji za všechny otázky. Já začnu odpovídat a RV potom bude pokračovat. Ze všeho nejdříve děkuji vám všem za to, že jste ocenili naši práci. Je pro nás velmi dobré vědět, že to, co děláme, je užitečné, že je to vnímáno jako užitečné a že žádáte, abychom dále působili v zemích. Zazněla zde otázka doporučeného testování při darování krve. My bychom určitě doporučili takovéto testování, ale to také nechám na RVho, aby zde zašel do větších detailů. Pokud jde o podporu organizací, bohužel, ne bohužel, ale my můžeme poskytnout podporu pouze po veřejném výběrovém řízení, takže není možné, abychom přímo podpořili tyto organizace. I když dělají užitečnou práci, ale abychom jim mohli dát peníze, tak eh, musíme provést eh, výběrové řízení, musíme vydat výzvu k předkládání návrhu. A teď bych ráda dala slovo Ervému. pokud jde o látky lidského původu. Já si myslím, že jsou zde určité obavy ohledně potenciálního přenosu viru Zika. To jsme už odhalili ve francouzské Polynézii v letech 2013-2014 eh, při transfuzích, takže tam bylo zavedeno testování krve. A také to bylo implementováno v některých zámořských eh, územích, jako je Guayana, Martiny, Guadalupe, při té epidemii. Ale důležité je, že potřebujeme společnou politiku na úrovni EU. A máme zde pokyn, který je právě revidován a týká se to viru Zika a s ním spojeným onemocněním. Je zde jasné doporučení, ohledně epidemiologické situace. Záleží to tedy na epidemiologickém dohledu, zda je zde či není potřeba provádět testování podle úrovně toho přenosu. Takže to je věc, která v současné době probíhá. Probíhá ten přeskum a následná aktualizace bude poskytnuta příští měsíc. Teď, pokud jde o veřejné zapojení občanů, občanských iniciativ eh, do toho úsilí dostat komáry pod kontrolu. My máme v ECDC celou síť, eh, která provádí mapování různých eh, přenašečů, ať už se jedná o komáry nebo mouchy. A to byl základ, jak implementovat eh, tento dohled nad eh, virem Zika v oblastech, eh, kde byly tyto komáři přítomni. My jsme v té době ještě nevěděli, že právě tento druh komára je skvělým přenašečem viru Zika. Bylo to potom tedy doloženo v laboratořích, ale k tomu došlo až později. ukázalo se, že jistí přenašeči, kteří byli považováni za dobré přenašeče, zase nejsou tak důležitý v tomto přenosu, jako třeba u horečky denga nebo žluté eh, horečky. Máme taky tu Global Mosquito Alliance, to byl takovýto projekt, eh, kde se využívaly signály, které nám dala právě tato síť, abychom se zaměřili na oblasti, kde tedy je ten komár rozšířen. A to nestačí udělat jednou, je třeba dělat to několik let po sobě, abychom zjistili, zda tam ten komár skutečně je trvale rozšířen. Nestačí jen jedno pozorování a proto máme na té mapě různé barvy. My tedy používáme tento druh iniciativ, využíváme jich, eh, ale děláme to pomocí různých eh, sítí. Eh, neděláme to tedy přímo. Je pravda, že to teď zmizelo z prvních stránek novin, teď už o tom někdo nemluví, nicméně pořád tady toto nebezpečí je. Viděli jsme dopad této nemoci v některých zemích, jako je Brazílie nebo jiné americké země. Také v Africe jsme zaznamenali eh, vrozené poruchy dětí při narození, ale bylo to opravdu jen velmi v malém měřítku. Takže tyto choroby mají velmi zvláštní způsob předávání. Někdy mohou uplynout desetiletí, aniž by se cokoliv stalo. Třeba ta žlutá horečka. Tam eh, to vypuklo eh, v oblasti, která je jen 40 kilometrů od eh, Rio de Janeiro. Tam už také probíhá kampaň očkování. Takže je třeba provádět dohled nad zvířaty i lidmi, abychom eh, měli jistotu, že poskytneme správné informace zemím, aby mohli bojovat proti těmto epidemiím. A pokud jde o odolnost přenašečů vůči chemikáliím, eh, tak to je vážný problém. Musíme tedy hledat alternativní metody. My je právě zkoumáme, je zde celá řada výzkumných programů na toto téma. Důležité je podívat se na to, co bude prezentováno příští měsíc. Máme zde globální plán na kontrolu přenašečů, který by měli podpořit eh, země příští měsíc. Takže jsou zde iniciativy a my úzce spolupracujeme s různými organizacemi. Pokud jde o očkování, tak eh, potřebujeme očkovací eh, kampaně proti konkrétním eh, onemocněním, jako jsou třeba zarděnky eh, u žen, ale je to vždycky otázka těch společností, které vyvíjejí vakcíny. Děkuji. Děkuji vám všem za tuto debatu. Toto byl poslední bod na našem pořadu jednání. My se znovu sejdeme v 15 hodin. Děkuji.